Okay, good morning, everyone. Welcome to the Youth Week. Welcome to the warm-up session uh, this morning. I know it's a little bit early in the morning, but... Já vím, že je poněkud brzo ráno, ale přesto jsem velice ráda, že jste sem dorazili Jenom eh, pro vaši informaci, eh, dnes jsou všechna zasedání tlumočena do 23 jazyků. Takže pokud si nasadíte sluchátka, tak si můžete nastavit, jaký jazyk chcete poslouchat. A eh, vyzýváme vás, abyste to dělali a abyste později také hovořili ve své mateřštině, abyste si taky trochu zažili, jak to vypadá v Evropském parlamentu, kde se mluví 23 až 24 jazyky, které tu máme a abyste také rozuměli řečníkům, kterým budete naslouchat tím pádem ve svém vlastním jazyce. Pár slov o mně, já jsem Kristýna a budu moderovat dnešní ranní zahřívací debatu. Jsem z Youth Outreach Unit a a tohle bude krátké a doufejme motivující zasedání, než se přesuneme k těm dvěma následujícím zasedáním, které budou obsahovat e, občanský dialog s komisařem Navračičem a potom odpoledne. To bude debata na téma Zbor Solidarity. A chtěla bych představit moderátora, který mě později vystřídá, Kristofa. Děkuji moc krát, Kristýno. Dobré ráno všem. Moc, vás rád, moc rád vás tady vidím. Jak říkala Kristýna, já budu moderovat tu druhou debatu, druhou část zasedání s komisařem Navračičem. Tam budete mít možnost přímo oslovit komisaře, který bude naslouchat vašim názorům a vašim otázkám. Moc se těšíme na ten dialog, který za moment začne, ale teď eh, vás přenechám do bezpečných rukou kolegyně Kristýny. Já těším se za chvíli. A než se dostaneme k jádru věci, tak dám slovo ještě Žánu Medikovi, který je naším generálním ředitelem pro komunikace z Evropského parlamentu. Prosím. Thank you very much, uh, Christina. Thank... Děkuji moc krát, Kristýno, děkuji vám všem. Na těchto schůzích v Evropském parlamentu vždycky dojde na chvíli, kdy si slovo vezme chlápek s kravatou. Tentokrát jsem to já, ale nebojte, je to jenom na dvě minuty. A je to hlavně proto, že bych vás chtěl oficiálně přivítat v Evropském parlamentu, v této demokratické instituci a to v neobyčejný okamžik, kdy nám zbývá 23 dnů do evropských voleb. Jsme velice rádi, že jste tu. Je to poprvé, co uh, Evropský týden mládeže organizuje Evropský parlament a není náhodou, že poprvé je to právě letos, v roce 2019, protože, jak jsem říkal, blíží se nám evropské volby. Tématem vaší debaty a vašich aktivit během tohoto týdne je demokracie a já. A Jaké místo se lépe hodí k diskuzi o demokracii a o budoucnosti Evropské unie než eh, hemicykl Evropského parlamentu? Tohle je právě ta místnost, kterou za dva, tři měsíce zaplní noví poslanci Evropského parlamentu, kteří následujících pět let budou utvářet budoucnost Evropské unie, budou rozhodovat o nových předpisech, o nových zákonech a o tom, jakým směrem bude Evropa směřovat v příštím legislativním období. A bude záležet samozřejmě na vás, kteří budete házet hlasovací lístky do uren od 23. do 26. května, kdo to bude. Je tedy velice důležité, eh, jakou debatu dnes povedete a abyste se zúčastnili všech eh, možných workshopů a aktivit tento týden. Myslím si, že je skvělé, že budete mít možnost vyměnit si názory s lidmi z různých zemí a myslím si, že nakonec úplně ze všeho nejdůležitější, co můžete udělat, abyste se postarali o to, že vy budete rozhodovat o tom, v jaké Evropě budete v příštích letech žít. A abyste to nenechávali na té nejstarší generaci, která tím pádem by rozhodovala i o vašich životech. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je nezapomenout jít k volbám. A to je právě také sdělení, které vidíte na obrazovkách tady v hemicyklu. Měli byste přemlouvat své kamarády, přátele, kolegy, příbuzné, zkrátka každého, na koho máte vliv, aby se chopili své zodpovědnosti, aby pochopili, že o vaší budoucnosti rozhodnete vy sami a ne někdo jiný. Děkuji moc krát, že jste tady a jsme velice rádi, že jste měli příležitost přijít do Evropského parlamentu právě v tento týden. Jsme v poměrně zajímavých dobách, ale ne všechno je nám jasné. Takže prosím, Zostěte se své zodpovědnosti, berte evropské volby vážně, protože se týkají vás a vaší budoucnosti. Ještě jednou moc krát děkuji a užijte si týden v parlamentu. Thank you very much. Děkuji moc krát, Žáne. Takže už jste slyšeli, já a moji přátelé tentokrát jdeme k volbám. Na co odkazuje tento titul? V únoru Youth Unreach Unit uspořádala eh, facebookovou soutěž, ve které žádala o co nejlepší akční plán. Mladí lidé měli přicházet s akčními plány, které by přesvědčili lidi, aby šli k volbám během posledních týdnů před volbami. A mezi těmi, kdo se zúčastnili této soutěže, jsme vybrali tři vítěze. A tito tři vítězové jsou zde, tady, sedí v první řadě a dáme jim slovo za chvíli, aby nám stručně představili své návrhy. Návrhy, které vyhráli v naší soutěži, protože byly nejinovativnější nebo nejúplnější Každý z nich bude mít dvě minuty na to, aby představil svůj návrh, aby vám trošku přinesl inspiraci, aby vás inspiroval k tomu, co můžete udělat. Každý z vás protože tentokrát eh, volební kampaň není pouze záležitost instituce. Volební kampaň to je něco, do čeho může přispět každý z nás. Tři vítězové jsou Evangelos Kassos z Řecka, Asier Rodriguez ze Španělska a Domokoš Kováč takže já jim jednomu po druhém dám slovo, aby představili svůj návrh. A to ideálně v tomto pořadí, přestože toto pořadí není zvoleno z žádného konkrétního důvodu. Takže Evangelosi, prosím, postav se a technikové vám zapnou mikrofon. Dobré ráno, já se jmenuji Evangelos Kasos a jsem student střední školy z Kardici v Řecku. Když jsem se přidal ke kampani This Time I'm Voting, tak mě velice potěšilo, že jsem mohl sdílet zprávy o evropských volbách s přáteli a rodinou. Byli z toho také velice nadšení a mnozí z nich se registrovali, ale zjistil jsem, že mnoho z nich se tak trošku ztratilo v těch praktických záležitostech, kdy, eh, kde a jak hlasovat. A já jsem si říkal, jak lépe vyřešit tento problém, než vyzývat lidi k tomu, aby vytvářeli hlasovací týmy, hlasovací party, malé skupiny lidí, kteří se společně připraví na volební den. Konec konců, aspoň se všichni nebudou pouze nudit ve frontě u hlasovací místnosti a můžou potom být spolu na drink a oslavit to. Po, pouze pokud jsou plnoletí, tedy v Rakousku, Maltě a Řecku. Eh, Abychom otestovali tento návrh ve spolupráci s městem Kardica, zorganizovali jsme několik místních akcí, eh, na kterých se měli lidé registrovat a utvářet své eh, volební týmy a tato akce byla velice úspěšná a registrovalo se přes 500 lidí. Takže možná si kladete otázku, eh, jak, si můžu, jak se můžu zapojit já? Nejlepší je vytvořit si s přáteli takovýto hlasovací tým, abyste se ujistili, že i vaši přátelé jsou připraveni hlasovat. Eh, zahložit hlasovací tým je velice jednoduché. Krok jedna. Vyberte si alespoň pět lidí, které chcete přidat do své skupiny a eh, zahajte skupinový chat na Facebooku, Viberu, WhatsApp nebo to je jedno na čem. Za druhé, jakožto vůdce této skupiny, je na vás, aby všichni věděli, eh, jak hlasovat. A abyste dostali eh, lidi k volbám a abyste je nasměrovali na stránku europeanelections.eu, e kde se dozvědí víc. A za třetí, eh, šisté informace o svém hlasovacím týmu pomocí hashtagu Voting Squad na Twitteru, Facebooku nebo Instagramu a vyzvěte tři až pět dalších lidí, aby udělali to tež. Takže jsme si jistí, že vaše hlasovací týmy odvedou skvělou práci v místních komunitách komunitách i online. Děkuji vám za pozornost. Thank you also for staying. Děkuji, že jste eh, se drželi těch eh, dvou minut. To je řečnická doba, kterou dostávají i poslanci v parlamentu. Není to jen náhoda, to je jenom pro vaši informaci. Azir, jaký byl tvůj návrh? Já se jmenuji Azir Rodriguez. Toto je můj akční plán, aby lidé v mém okolí šli volit. Jmenuje se to et, eh, Pinto for Europe. Eh, co je to tedy Pinto Potter? Pinto Potter. To je iniciativa mm, barmanů, no, San Sebastianu, což je jedno z hlavních měst Baskicka, kde bydlím ve Španělsku. Je to iniciativa, kde dostanete drink za sníženou cenu, ale jenom v omezenou dobu. Eh, v konkrétní eh, den. Toto se tedy rozšířilo, všichni eh, lidé v oblasti, kterou známe, reagovali, to hezká iniciativa lidé se schází a skutečně jsou v dobré náladě. Takže je to snadné, Pinčo, potom můžete to udělat kdekoliv. První krok musíte samozřejmě zajistit dodavatele. Ehm, není tam mm, žádný striktní recept, můžete být kreativní, můžete udělat, co chcete. Druhý krok musíte nalézt ehm, prostor, kde se všichni sejdou. Jsou různé možnosti. Kulturní středisko, veřejný prostor, anebo doma. V nějakém soukromém prostředí jako baru. Dále to můžete propagovat přes sociální sítě, můžete vyzvat všechny přátele, pozvat přátelé rodinu. A pak musíte zorganizovat tu akci Tam Eh, nejlepším prostředí, aby se tam všichni sešli a měli dobrou náladu a byste jim vysvětlili, jak důležité je eh, volit a jakou to má, jaký to má význam. To jsou tedy první kroky eh, k tomto akčním plánu. Ehm, můžete to udělat doma, není to nic, co, byste, co by bylo, mělo, bylo nějak náročné. Třetí návrh. Nemůžeš. Děkuji všem z eh, přátelům. Já jsem tady byl již na Evropském mládežnickém parlamentu a zastával jsem tedy um, multilingualismus. Pro mě bylo neuvěřitelné, že tady mohu mluvit uh, vlastním jazykem. Nikdy v historii mládežnických hnutí nebylo možné mluvit všemi úředními jazyky Evropské unie. Pás proto zvu, abyste se účastnili dnešní diskuse, což bude dobrá příležitost um, um, využít evropského multi kulturalismu a vyjádřit vlastní identitu. Já jsem součástí této historické chvíle, jsem rád, že mohu tady promluvit maďarsky, takže si vezměte prosím sluchátka. Kedves résztvevők, ahogy a, a képeken is láthatjátok, elkész... jak eh, vidíte na eh, obrázcích, udělali jsme dvě dveře které jsou ozdobeny symboly, které také znáte. My jsme tam položili otázku, budete volit? Ano nebo ne? A mnoho lidí prošlo těmi dveřmi ano. Někteří obešli. My jsme je nejprve dali do školy, pak jsme to rozšířili veřejné prostory v Budapešti na ulice, kde se pohybují lidé, kteří vědí málo o Evropě. Můžeme zorganizovat stovky akcí, kde se snažíme ty lidi přesvědčovat, ale nejlepší na tom je přesvědčit mladé. Ty, kteří nechtějí projít oběma dveřmi. Tyto mm, ta hovory nebo jednání, rozhovory byly velmi užitečné pro mě. Já jsem se setkal s lidmi, s kterými bych se jinak nesetkal. Abychom mohli organizovat projekt, tak musíme dělat videa, eh, sociální média, dělat publicitu. Uh, Můžete se podívat na moje webové stránky na Facebooku. Také chci poděkovat Davidovi za jejich pomoc. Tedy vidíte, eh, co všechno kdokoliv z nás může udělat. Já se chci zeptat, máte nějaké otázky nebo mm, feedback? Um, jaké jsou vaše reakce? Je, co, jim, co chcete říct těm laureátům? V kontextu toho, co jsme právě slyšeli. Toto je tedy první kolo, kde můžete um, mluvit i vlastním jazykem. Takže kdo si chce vzít slovo, kdo je odvážný, aby Mm, jako první položil dotaz vítězi. Pak mohou odpovídat všichni. Takže pokud chcete promluvit, tak se prosím postavte, dostanete mikrofon. Bylo by tedy hezké, kdo, kdybyste nám řekli, kdo jste, odkud jste. Prosím. Ne, že bych neuměla anglicky, ale budu mluvit eh, vlastním jazykem. Já jsem z Rumunska a já jsem mm, toto vyhrála. V eh, demokracii víc mám, udělala jsem krátké video, minutu mluvím o tom, co pro mě znamená demokracie. Co je pro vás důležité? Hmm, ty volby. Někdy to může být velice obtížné také zvolit. Děkujeme. Kdo eh, další má otázku nebo feedback, prosím. Děkuji, já jsem Jana. Je mi 16, jsem z Německa a mám otázku na projekt otevřených dveří kterými se prochází, a to, jaké byly reakce těch, kteří nechtěli volit. Do jaké míry jste mohli ovlivnit, aby nakonec třeba šli volit? Děkuji. Ještě jedna otázka. Kdo ještě má komentář? Ještě dva můžeme vzít. Mm, děkuji. Moje otázka by byla, pokud by mohli jednosloveně eh, vysvětlit, proč někdo od 18 do 20, 80 by měl bolit? jako, jak jednou větou jim to vysvětlit. To by mě také zajímalo. Děkuju. Ještě jeden? Uh, Já jsem z Rumunska, také bych měla otázku. Co bychom řekli všem těm, kteří nechtějí jít volit? Teď bych předala slovo našim laureátům, našim vítězům. Kdo tedy začne? Každý má minutu, abychom měli ještě čas dát eh, slovo našemu obecenstvu. Takže kdo chce odpovědět? Ne, jednu minutu máte. Hogy mi a legfontosabb nekem a válasz? Mm, co se týče otázky Johany, um, ehm, pro mě je nejdůležitější, abych vzbudil zájem lidí o volby. Uh, u lidí, kteří se původně nezajímali o ty volby. Není nejdůležitější pro mě mluvit se svými přáteli o tom, ale s těmi, kdo původně nechtěli jít volit. Pak tady byla ještě jedna otázka. Těm lidem, kteří nechtěli projít těmi dveřmi, ano. Tak jsme je žádali, aby vysvětlili, proč nechtějí volit a také písemně. A což je vlastně přinutí se tím tématem nějak zabývat. Pokud bych zvolila jeden slogan pro ty volby, tak bych řekl, že jsou sexy ty volby. A my bychom měli ukázat lidem, proč. Co se týče poslední otázky, myslím, že by byl dobrý nápad mm, e, vlastně být do ulic a nějak ty lidi přesvědčit aby hmm, eh, vyjádřili své názory. Takže další řečník. Já odpovím španělsky, tak kdo prosím nehovoříte španělsky, nasaďte si sluchátka. Co se týče prvního dotazu, zeptal jste se ten dotaz padl eh, z rumunského tábora. Jak můžeme dosáhnout motivace pro mladé lidi, aby šli volit? Za prvé, já si myslím, že je důležité ukázat, že vlastně máme v rukách moc rozhodnout se o tom, eh, v čem bude spočívat osud naší společnosti a proto je to velmi důležité. A proto je tak důležité jít volit. Eh, protože je to součástí procesu, kde společnost se na něčem dohodne či ne a rozhodnou se o svém osudu. A potom za druhé, Kdybych měl jedním slovem popsat, co pro mě znamenají volby, tak slovo by bylo rozhodně demokracie, a potom, co bych řekl eh, svým eh, prarodičům nebo těm starším spoluobčanům, kteří nechtějí jít volit z jakoukoliv důvodu, tak já bych jim řekl, že stejně tak jako moje eh, babička se o mě stará a připravujeme večeři či oběd, a nebo jednoduše se prostě o mě stará a dělá si starost, tak bych řekl, dělej si starost o mě tak, že půjdeš volit. Děkuji. Děkuji vám. A Evangelas. Já bych chtěl také hovořit eh, svým jazykem řecky, tak prosím nasaďte si sluchátka. Já bych to chtěl rád eh, schrnout, eh, jak můžeme pozbudit především mladé voliče, aby šli volit, ale třeba i starší voliče. Ehm, měli bychom tady vyjasnit jednu věc. Existují k tomu už studie. Starší lidé existuje eh, část starších občanů, kteří vždy volí a potom jsou eh, zase eh, jiní lidé, kteří to považují za samozřejmost. A nechce se jim třeba chodit k volbám. Třeba v Řecku je volební povinnost, takže se to vnímá jako, nebo se to vnímá jako občanská povinnost a proto je ta účast velmi vysoká. Měli bychom pozbudit i mladé lidi, a aby přesvědčili ty starší občany a šli k volbám. A můžete to říct eh, babičce či dědečkovi a třeba jim ukázat, chceme, aby oni něco dávali na Facebook, eh, ne, nebo chodili do ulic. Eh, je důležité, abychom řekli starším občanům, že nemůžou nechat rozhodnutí na někom jiným. A potom otázka, co pro mě znamenají evropské volby, jedním slovem budoucnost. Děkuji. Děkuji za tuto velmi zajímavou první výměnu. Eh, nyní došlo k prvnímu eh, kolečku inspirace a nyní bych vás chtěla požádat o dvě věci. Máte kód, který máte na tom eh, hlasovacím eh, přístroji. A to je kód, abyste se dostali do Slide O. Pokud nevíte, co je to Slide O, tak se podívejte do Google, podívejte se na tu hlavní stránku a prosím vložte tam tento kód. A tam budete požádáni o vložení kódu a potom se dostanete na eh, stránku, kterou jsme vytvořili speciálně pro tuto konferenci pro vás, tak vám nechám čas, abyste si to udělali prostřednictvím svých mobilů. A nyní bych vás chtěla požádat, abyste se zamysleli a popřemýšleli o tom, co navrhujete proto, aby vaši sousedé a vaši přátelé šli hlasovat, volit od 23. do 26. května. Dobře, tak nyní to vidíte. Jak uh, můžete přesvědčit uh, přátelé či příbuzné, aby šli volit? Máte dvě minuty eh, na to, abyste napsali svoj, vaše názory. Může to být jeden návrh či několik popřemýšlejte o tom, co byste mohli udělat pro to, abyste dovedli vaše přátele či příbuzné k volebním urnám. Co si myslíte, že chybí v těch argumentech? Prosím, máte prostor? It's great, you're productive. I already... Výborně, jste velmi produktivní. Vidím, že už tady máme 10 nápadů. You can see that you're used to typing fast. Vidím, že umíte rychle psát a asi nebudete potřebovat ani ty dvě minuty. ideas are still coming in, I'll make a cut of at 100. Eh, tak já asi budu muset přestat, až budeme mít eh, číslo 100, protože ty nápady stále přicházejí. Tak to bylo opravdu rychlé, výborně. Určitě bych vám mohla nechat dalších pět minut a přišli byste s dalšími nápady. Ale nyní bych vás chtěla požádat, abyste opustili svůj telefon, abyste se podívali na svého souseda, který je vlevo. A dostanete čtyři minuty jako pár, to znamená ten soused a vy. A vy e, musíte se navzájem přesvědčit. Ta nejlepší myšlenka, kterou máte, a každý máte dvě minuty, abyste přesvědčili svého souseda, potom vám dám znamení a potom zase začne hovořit ten druhý a přesvědčí kolegu o své myšlence. Chtěla bych vás tedy požádat, abyste s vaším sousedem prodiskutovali vaše nápady, proč si myslíte, že by to fungovalo a že díky tomu vašemu nápadu dosáhnete toho, aby lidé šli volit. Máte všichni svého souseda nebo sousedku, tak prosím, můžete začít. it's time to change. Tak a teď se prosím vyměňte. Dokončete vaše věty a nyní nechte vašeho souseda, aby přinesl svoje myšlenky. 20 more seconds to go. Ještě 20 sekund. Okay. Okay, time's up. Tak, čas vypršel. Tak to byl zvuk jako ve včelíně tady v hemicyklu. Teď bych vás poprosila o to, abyste některé ty nápady přednesli na hlas. A aby to neprezentoval ten, od koho nápad pochází, ale jeho soused, který si vyslechl právě myšlenku, která mu přišla přesvědčivá, která mu přišla dobrá a která by byla snadno použitelná nebo efektivní. Takže teď máme trochu času na to, abychom prezentovali nápad svého souseda. Sousedu v nápad, tomu budeme říkat. Tady někdo v první řadě, prosím. Dobré ráno všem, já jsem Natália a jsem z Lotyšska, takže využím příležitosti hovořit svou mateřštinou. Nasaďte si prosím sluchátka. Takže můj soused měl nápad nabízet lidem jídlo. A eh, takže sdílet, sdílet jídlo, pořádat společné snídaně, hovořit u nich o demokracie a tak dále. Já si myslím, že by to mohlo fungovat. Děkuji a další, prosím. Já jsem Aša, jsem z Finska a moje sousedka Vera měla skvělý nápad. Eh, hovořila o videích a o sdíleních videí na YouTube. Byla by to videa, která vysvětlují fungování Evropské unie a vysvětlovala by, co Evropská unie dělá pro nás, protože většina lidí neví, co pro nás Evropská unie dělá. Takže nápad spočívá v tom vysvětlovat, co pro nás Evropská unie dělá ve videích na YouTube. Tak, potlesk pro všechny nápady. Výborně, ještě někdo? Já vezmu. Tady, prosím. Ahoj, já jsem Kristýna ze Španělska a budu mluvit španělsky. Můj soused měl velmi dobrý nápad, pochází ze Slovenska a řekl mi, že by bylo zajímavé, eh, kdybychom si sedli s rodiči, tedy na Slovensku během komunismu jeho rodiče nemohli volit a to je velmi důležité, aby to lidi uvědomili. A v mé zemi také ve Španělsku jsme měli dlouhou diktaturu. A myslím si, že tady toto hledisko, že vlastně někdy se volit nemohlo. Tak toto si uvědomit by bylo důležité. Thank you very much. Děkuji. Prosím. Děkuji, já budu mluvit taky svou mateřštinou. My jsme eh, mluvili o tom, nebo my jsme měli těch nápadů víc a eh, došli jsme k tomu, že když vyzvete lidi, aby mluvili o Evropské unii, jako například tady na Youth Event, tak s tím máme ten hlavní problém, že přijdou lidi, kteří už o to mají zájem. Což je na jedné straně skvělé, ale na druhé straně se musíme zamyslet nad tím, jak oslovit lidi, kteří zájem nemají. A je to vidět i na mé škole. To jsou lidi, lidi, kteří by na takovou akci nepřišli, protože je to zkrátka nezajímá. Nikdy by nepřišli debatovat o volbách, takže eh, je, o čem s nimi mluvit, když volit nechtějí. Musíme tě eh, čím dál více eh, konfrontovat, takže proto by přijde skvělý ten nápad s těmi dveřmi, s těmi bránami. Stoupnete si někam a konfrontujete lidi. Nutíte je, abyste, aby napsali, proč nejdou volit. Takže takto začít tu konfrontaci a podle mého názoru tohle je první krok. Abychom získali získali voliče, kteří jít nechtějí a kteří otevřeně říkají, já nevidím na Evropské unii nic dobrého, je to velice vzdálená eh, organizace. Eh, takového člověka potom můžeme pozvat někam na jídlo eh, a podobně. Takhle ale zůstáváme pořád ve stejném kruhu a ten kruh musíme právě rozšiřovat o lidi, kteří původně volit nechtěli. Tak, kolik dalších eh, zájemců máme? Dva tamhle vzadu, tak eh, ta slečna v červeném. A už to budu muset uzavřít. Ale dobře, začneme tamhle vzadu a uvidíme, kolik nám zbude času. Prosím. Tak já jsem z Lotyšska a můj soused měl nápad dávat drobné dárky pravovoličům, kteří se chystají tedy volit poprvé, ať už nějaký ruční výrobek nebo nějakou kartičku nebo minci, která by jim zůstala na zbytek života, abychom dávali, protože takovéto dárky se dávají u zvláštních životních příležitostí, jako jsou narozeniny a takhle. Takže co takhle drobnou odměnu za první účast u voleb? Děkuji, slečna o řadu víc dopředu. Jenom ještě momentíček. no, it, it was for you. It was for you. Sorry, very, uh, my name is Emilia and I... Já se jmenuji Emilia a jsem z Litvy. A chtěla bych mluvit svou mateřštinou. Můj soused navrhl velice zajímavou myšlenku, a sice poukazovat na příklad Brexitu. Například toho, když mladí lidé nejdou k volbám, co se pak může stát. Hlasy mladých jsou velice vlivné a mladí lidé by se neměli bát projevit svůj názor. Tak ještě tři. A potom budeme muset končit, protože začíná další panel. Takže ta slečna v červeném. Já jsem Charlotte, jsem z Francie, budu mluvit francouzsky. Je tady jedna věc, která mě dost vadí. Co se týče um, účasti mladých ehm, v těchto evropských volbách a obecně, když mluvíme s mladými ve Francii, tak většina z nich nechápe, co je to Evropská unie. E, to, co jim, co jim to tady může přinést, co to znamená. E, naše organizace, s kterou tady jsem, my jsme e, vypracovali projekt pro občany, kde, budou, kde se bude hovořit o participativní demokracii, uvažovat o budoucích zákonech, které bude možné zavést. Takže nestačí jenom říci, běžte volit, protože to je sexy, ale běžte volit, protože máte nějaké nápady. E, vlastně realizovat věci, které vám leží na srdci. Vaše nápady. A nejenom protože vám někdo něco navrhuje, něco ze zhora, co úplně nechápete. Hmm. Tak a teď přijde ta bolestná část. Koho vybrat? Vy už nějakou dobu čekáte na slovo a já vezmu tamhle vás v modrém, vy budete poslední, prosím. Já se jmenuji Luka, jsem, je mi 18 let, jsem z Německa a budu mluvit rumunsky. Šíří se spousta dezinformací a spousta informací chybí. Takže je potřeba, abychom ve škole říkali, co vlastně, v, co vlastně Evropská unie je. Je potřeba zprostředkovávat, co Evropská unie je, jak se dá volit. Mnoho lidí v Rumunsku, ale i jinde v EU mají strach, protože zkrátka nevědí, v čem ty volby spočívají. A je potřeba jim vysvětlovat, jak se dá volit, koho se dá volit. A je potřeba opravdu opravdu eh, to ovlivňovat, dostávat lidi k urnám. To je naše budoucnost. Děkuji. A poslední, prosím. Já budu mluvit s svou mateřštinou, prosím. Vzhledem k tomu, že Situace je velmi komplikovaná. Pokud jde o evropské volby, tak je důležité, aby mladí lidé věděli, že vše může být eh, i příjemné, přestože ta situace je velmi závažná. A se sousedkami jsme hovořili o nějakém eh, zábavném motu, který eh, by měl dopad na populace. Rozhodli jsme se rozdat kondomy mladým lidem a říci, pro tebe je to poprvé a je to ta jasná myšlenka, protože vlastně jdete volit poprvé, takže si myslím, že kondomy s logem eh, je to tvoje poprvé, takže by to byla, by byl výborný nápad. I would say the last choice <laughs> was a good last choice. Tak já si myslím, že to byla dobrá tečka na závěr. Běží nám čas, takže bohužel už nemůžu přijímat další žádosti o slovo. Už nemůžu eh, udělovat další slovo, ale eh, prosím vás o to, aby v následujících přestávkách jste diskutovali dále a aby se o tom dále přemýšleli, protože teď je to opravdu v našich rukou, abychom motivovali ostatní. Jak jste správně říkali, my jsme ti přesvědčení, ale jak přesvědčíme ty ostatní, kteří tak přesvědčení nejsou? A úplně poslední bod předtím, než eh, vyklidíme pole pro další debatu. Prosím vás, abyste ještě jednou použili slajdou. A abyste mi odpověděli na jednu věc. Tentokrát jdu k volbám, this time I'm voting. To není jenom moto, které má přitáhnout k volbám i další lidi například ty, kteří nehlasovali minule. Ale je to také šance pro každého z nás zamyslet se nad tím, pro co vlastně hlasujeme my, koho volíme, co je naše priorita. Takže prosím pár slov o tom, pro co hlasujete vy. That looks good. We have a big overview. Tak, to vypadá dobře. Tady máme přehled nejčastějších odpovědí. And you see, this is actually what it is about. We have our values. Takže tady to krásně vidíte. Všichni máme svoje hodnoty, všichni máme svoje cíle. Pro ty půjdeme k volbám a já doufám, že budete hlasovat pro ně. Já bych vám chtěla poděkovat za pozornost během tohoto zahřívacího kola. Doufám, že se vám to líbilo a děkuji také tlumočníkům. And I'm going to hand over to Christoph. A teď předám slovo Kristofovi, který bude moderovat druhou část. Děkuji.